Vážení kolegové, dobrý den. Než znovu zahájíme zasedání a budeme pokračovat rozpravou o Maltě, mám několik sdělení. A to jsou texty, které jsou zde k dispozici. Máte k tomu poznámky, jestli ne? Dobře, tak eh, jsou přijata.